Uh, Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, posaďte se na svá místa. Can you please, uh, close the doors and please... Prosím, aby jsme zavřeli dveře a prosím, abyste se posadili na svá místa. Okay, please take your seats immediately. It's a hearing. Takže prosím, velice, velice rychle, velice rychle, protože máme slyšení. Okay, good evening everyone. Uh... Dobrý večer, dámy a pánové. Máme opravdu velice málo času, takže už jsme bohužel vlastně několik minut ztratili, takže prosím, prosím, abychom se rychle usadili a hned začneme naše slyšení. Jestli dovolíte, rád bych mezi námi přivítal jednak nás všechny, paní Reichers, která je kandidátkou na post komisařky, dále jsou to mý kolegové, předsedové za výbor Jurie, za výbor FAM, zároveň nového předsedu výboru LIBE, Rád bych vás informoval o tom, že máme zde dopis 3. července, kde pan předseda Barroso sdělil to, že pokud bude úspěšně jmenována na tento post, takže získá paní Rachcová portfolio pro justici, základní práva a občanství. Po několika slovech ze strany kolegů, pana Svobody, který je novým předsedou Jury a pana Garcia paní Garci Perez, která je předsedkyní SAM, vystoupí paní Reichertzová a poté to budou koordinátory. Pouze koordinátoři za všechny výbory, které budou moci vystoupit na základě časového harmonogramu, tak jak se na tom domluvili všichni tři předsedové. Uh, Konference předsedů rozhodla o tom, že toto slyšení našich tří výborů nebude trvat déle než 90 minut a jediný způsob, jak to zorganizovat, je v podstatě rozdělit čas pouze mezi koordinátory. Moc se omlouvám všem ostatním členům našich tří výborů. Ovšem v tomto mm, v této situaci, která je opravdu výjimečná tohoto našeho slyšení, bohužel nemáme jinou možnost. Samozřejmě, že to není precedent pro řádné slyšení, které proběhne samozřejmě na podzim. A prosím, ještě vidíme procesní procedurální poznámku. Prosím, paní Mejerová. Ano, máte slovo. Ano, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem Fedi Mejer, jsem nezařazená a já jsem vyjádřila námitku elektronicky um, proti tomu, že nemohu, nemohu vystoupit, vystoupit a nemohu klást dotazy. Ráda bych tuto námitku stáhla. Děkuji. Okay, thank you for putting your objection. Děkujeme, děkujeme, že jste nám takto efektivně oznámila tuto námitku, všechno jste si poznamenali a nyní to bude pan Svoboda a jeho prohlášení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, funguje to dobře, takže Jestli dovolíte, já bych rovněž rád pozdravil členy výboru Jury, Libe a výboru FAM. Ale především bych mezi námi rád přivítal paní Martin Rechecovou, designovanou komisařku. Rád bych zdůraznil to, že spolupráce mezi našimi výbory je velice důležitá, protože máme různé oblasti společného zájmu, a zároveň určité oblasti portfolia paní kandidátky na komisařku, které se překrývají s naším výborem Jury, především pokud jde o občanskou spravedlnost, včetně rodinného práva, dále je to mezinárodní právo soukromé. Toto jsou oblasti, které, o které máme zájem, naši členové Juria, na které se zaměříme v našich otázkách. Jsem si jistý, vážená paní Reichert, že naše spolupráce po vašem zvolení bude tak kvalitní, jaká již byla v minulosti s paní Redingovou, která byla komisařkou před vámi, nemáme mnoho času, proto dovolte, aby hrobnou poprosil paní Garcii Pérez za výbor FAM. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji, dobré odpoledne, přeji nám všem. Samozřejmě mezi námi vítám paní Martin Reichrec a za náš výbor FAM. My se domníváme, že portfolio vaše portfolio, vaše práce, kompetence v tomto období, ve kterém budete komisařkou, budou zahr- bude zahrnovat mnoho důležitých věcí, um, rovnost, to je záležitost, která je transversální, je to něco, co je zásadní pro všechny politiky Evropského parlamentu. My si myslíme, že genderová rovnost je zásadním prvkem uh, boj proti násilí, genderovému násilí, dále různé záležitosti, které se týkají mateřské dovolené, Dále je to postavení žen eh, v rámci správních hrad, a tak dále. To jsou opravdu důležité body. Všechny obtíže, kterým čelí ženy v tomto období krize, pokud je o sexuálně reproduktivní práva a tak dále, to vše je zásadní pro nás, pro ženy a otázky, které připravili naši koordinátoři, právě budou zahrnovat tyto body. Já ještě budu protahovat, prosím, abychom rovnou zahájili otázkami za jednotlivé výbory. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Rechec, Nyní teda ještě předtím, než přistoupíme k otázkám, budete mít právo vystoupit samozřejmě. A samozřejmě, že i pro nás, pro Libe, je vaše portfolio skutečně zásadní. A čili nyní máte k dispozici 10 minut a poté to budou otázky a odpovědi. Dear chairs, dear honorable members, Vážení poslanci, poslankyně, jestli dovolíte, tak já bych rovnou zahájila francouzské, protože já jsem studovala dlouho právo ve francouzštině, tak jestli dovolíte, tak já opravdu, jestli dovolíte, proto bych vás ráda barovala a tlumočníky rovněž. A moje přítomnost mezi vámi souvisí se zvolbou paní Redingové do Evropského parlamentu. Chtěla bych jí poblahopřát. Kontext tohoto slyšení, jak víte, je zvláštní. Na jedné straně je tady období, pro které mě lucemburská vláda dezignovala. Tato období je krátké, protože bude trvat až do ustavení nové komise. Na druhé straně je to skutečnost, že generální ředitelka komise je dezignována jako kandidátka na místo komisařky. A to představuje výzvu a odpovědnost. Proto se vám ukazuje s určitou pokorou. Ráda bych chtěla navázat na aktivity paní Redingové po dobu pěti let. Také bych chtěla navázat eh, i na svoji vlastní práci, kde jsem eh, se řídila všeobecným zájmem Evropské unie, což mě motivovalo po dobu 30 let. V odpovědích na váš dotazník jsem rozvinula svoji zkušenost a také způsob, jakým chápu svoji přítomnost kolegiu komisařů. Chtěla bych zopakovat zde, že pokud budu jmenována, samozřejmě budu chtít se plně, kolegiálně a zcela transparentně účastnit práce komise. A samozřejmě budu chtít mít permanentní dialog s parlamentem, tak, abyste mohli vykonávat demokratickou účinnou kontrolu. Ještě několik slov k mé osobnosti předtím, než budu hovořit o portfoliu, které mi pan prezident Barroso chce svěřit. Jako žena se domnívám, že naslouchání, sdílení, transparentnost a účastné vedení, to jsou skutečné hodnoty. Budu i nadále uplatňovat tyto hodnoty ve všech mých profesních a institucionálních vztazích a zvláště s vámi. Během pěti posledních let prostor evropské spravedlnosti zaznamenal významný pokrok. Spravedlnost pro občany a spravedlnost pro růst, to jsou politiky, které zajistily konkrétní zlepšení života občanů a podniků. Myslím si například, že je důležité vzpomenout návrh na otázky dědictví. To usnadňuje život rodin v případě přeshraničního dědického řízení. A stejným způsobem evropský občan má na příště stejná procesní minimální práva všude v Evropě, ať už se jedná o právo na tlumočníka nebo právo na advokáta. Pokrok v občanské spravedlnosti a obchodní spravedlnosti také usnadnili život podniků, zvláště malých. Exekvatur, to znamená vykonatelnost soudních rozhodnutí, je velmi výmluvným příkl- příkladem. A vy jste zrušili tu zdlouhavou proceduru v této oblasti. Parlament se prosazil také v otázkách spravedlnosti základních práv a občanství. Závěry Evropské rady z června uznávají, že se vykonal velký krok před v rámci uplatňování Lizabonské smlouvy. Spolupráce občanskoprávních a trestních záležitostech se staly evropskou politikou stejně jako spolurozhodnování. Dalším pokrokem je uplatňování Lizabonské smlouvy a charty základních práv. A nyní musíme zajistit jejich efektivní uplatňování ve všech oblastech. Jde o naše hodnoty, musíme je dodržovat a chránit. Italské předsednictví vyjádřilo jasnou ctižádost v této oblasti. Chce zajistit pokrok v úzké spolupráci s vámi. Cíly, cíle, o které bych se chtěla podělit s vámi dnes večer, jsou následující. Vy jste dali jasně svoje stanovisko ve propěch náročné reformy z hlediska ochrany dat. To je priorita pro následující měsíce. Naším společným cílem musí být co nejlépe připravit trialog a práce s tím související. Spolupráce mezi komisí a parlamentem byla vynikající v této otázce. Vaše podpora v příštích měsících bude zásadní. Jednání se Spojenými státy americkými ohledně zpracování dat vstupují do rozhodující fáze jak z hlediska rámcové dohody, která se týká soudní a policejní spolupráce, tak v oblasti výměny obchodních dat. Co se týče rámcové dohody, které také říkáme Umbrella Agreement, USA učinili významný krok z hlediska reciprocity možnosti soudního dovolání během zasedání ministrů v černu a mají v úmyslu zde přijímat legislativu. Stanovisko parlamentu v této otázce bylo formulováno ve vynikající zprávě vašeho pana předsedy, pana Morase. Slibuji, že vás budu informovat o práci na této otázce, která bude velmi důležitá v příštích měsících. Co se týče safe harbor, to znamená výměna obchodních dat, tady už jsme zaznamenali pokrok. Nicméně je důležité, aby všechny, všechna naše doporučení, kterých je 13, byla aplikována. Tato jednání, Umbrella Agreement a Safe Harbor, jsou rozhodující proto, abychom nastolili důvěru z USA v oblasti osobních dat při dodržení našich hodnot. Insolventnost to je další důležitý projekt pro ekonomický růst. Je to důležité pro podniky, které jsou v obtížné situaci. Zahrnuje to evropskou legislativu z hlediska záchrany podniků a tudíž záchrany pracovních příležitostí. Doufám, že parlament a rada dospějí k dohodě ve fázi trialogu. Evropská prokuratura, to je další velký projekt do budoucna. Evropská prokuratura nám umožní bojovat účinněji proti podvodům a chránit evropský rozpočet. Italské předsednictví to vnímá jako jednu ze svých priorit a komise bude toto předsednictví doprovázet v tomto pokroku. Směrnice proti mm, podvodům nastoluje zásadní pravidla. To je oblast, kde musíme společně pracovat. Evropský parlament již učinil pokrok z hlediska procesních práv, například práva na tlumočení, práva na informaci a na advokáta. Spoléhám se na vás, že vypracujeme minimální společné standardy z hlediska trestní justice, zvláště z hlediska prezumce neviny, soudní spolupráce a procesních záruk v otázkách dětí. Jsem žena a proto přikládám zvláštní význam zastoupení žen ve správních radách podniků. Tento cíl je důležitý jednak z hlediska rovnocenosti mezi muži a ženami, ale také z ekonomických důvodů. Bylo prokázáno, že smíšené složení správních rad má pozitivní dopad na konkurenceschopnost podniků. Tato otázka je jediná legislativní oblast z hlediska rovnocenosti mužů a žen, kde komise může učinit pokrok v, této, v tomto legislativním období. Samozřejmě, že musíme také bojovat proti násilí páchanem na ženách, bojovat proti diskriminaci a nenávisti. Je to také nezbytné z hlediska zaintegrování Rómů a dodržování práv skupin LGBT. Skutečnost, že mě lucemburská vláda dezignovala, to je vyústění uh, mého veřejného angažování se budu členkou kolegia komisařů a budu tedy přispívat k obhajobě zásadních hodnot Evropské unie. Můžete se spolehnout na moji angažovanost hlediska podpory volného pohybu, státoprávnosti a zákonnosti našich občanů budu zvedat tuto výzvu a budu na ní pracovat s veškerou nutnou energií. Jsem velmi motivovaná, chci zajistit pokrok všech těchto legislativních otázek a to v podmínkách úplné transparentnosti a za privilegované spolupráce s Evropským parlamentem. Děkuji vám. Thank you very much, Ms. Děkuji vám, paní Reichertz. Teď tedy otázky. A jako první dostane slovo koordinátorka Libe, paní Monika Holmajer. Máte celkem sedm minut. Monika. Vielen herzlichen Dank. Um... Děkuji vám srdečně. Eh, paní Reichertz, já tady začnu. Nejprve otázka k ochraně dat. Konkrétně tedy problematika digitálních technologií a jejich klíčová role při vytváření pracovních míst a tedy i při růstu, což je strategie EU, a e, konfrontace toho, že zde máme Google jakožto monopolistu, který jednak narušuje trh, třídí informace a zejména velmi pečlivě sleduje Eh, aby se malé a malé a střední podniky na trhu neprosadily. To znamená, že to je role, kterou Google musíme sebrat. Jaké návrhy byste měla konkrétně k tomuto, abychom eh, Google přiměli jakési zdrženlivosti, nebo abychom zajistili spravedlnost na tomto segmentu trhu? Za druhé, v této souvislosti mi dělá trošičku obavy to, že e, monopolisté jako Google si dělají, co chtějí s daty a e, v podstatě uživatelům diktují podmínky, za jakých používají data. Jaké možnosti vidíte zde, aby tito monopolisté nemohli používat data tak volně, jak by se jim chtělo, a, a aby se nestávalo to, že si jaksi zajistí dostupnost na nové trhy tak, že to ostatní už nebudou mít, eh, eh, že už ostatní nebudou mít tu možnost. Další téma, eh, společná spolupráce. V nadhraniční oblasti vidíme vzrůst vážné kriminality. Já se vás chci zeptat, jak bychom mohli podpořit ty Joint Investigation Teams, ty společné vyšetřovací týmy, aby nevyplňovali jenom papíry, ale dokázali spolu rychle a efektivněji spolupracovat. Dokážete si třeba představit za určitých podmínek nějaké trvalé eh, týmy pro spolupráci, nějaké trvalé společné vyšetřovací týmy? Kromě toho, Eh, dále máme velké problémy eh, při vzájemném uznávání důkazního materiálu a souvisejících věcí. Jakou možnost dalšího rozšíření nebo doplnění tohoto trestně právního systému, zejména při stíhání vážných zločinů v nadhraniční oblasti, byste si představovala? Pak eh, jedna otázka k Olafu. Dochází v určité míře k tomu, že se v eh, jednotlivých šetřeních ukazuje, že generální ředitel pan Kessler a další eh, se dopustili vážných porušení eh, charty lidských práv a nařízení 45 2001 Jinými slovy, že jim zkrátka není soukromá sféra tak svatá, jak by být měla. Vy máte být komisařkou v této oblasti. Já se vás chci zeptat, jak chcete zajistit, že i OLAF a i generální ředitel personálu budou dbát lidských práv a budou zajišťovat, že i jejich úřad jich dbá. A to, do, a to v plné míře, prosím pěkně. Jak chcete zajistit, zkrátka, že i OLAF začne dodržovat všechna nařízení? Pak ještě poslední otázka na Eurojust, eh, co se týká na Evropského státního návladního. Eh, vzhledem k tomu, že Eurojust nemá dostat žádné další prostředky, tedy finanční prostředky, bude to znamenat, že tím utrpí jiné jeho úkoly, anebo jak jinak se zajistí, že ten evropský státní zástupce nebude na papíře, ale bude mít konkrétní kompetence a eh, jaksi popis práce, tak aby vytvářel další přidanou hodnotu pro evropské společenství. Eh, děkuji. Další otázky EPP pak přijdou později, pane předsedo. Děkuji. Já navážu tím, že se zaměřím na ochranu dát. 12. března Evropský parlament eh, odhlasoval návrh legislativy v prvním čtení a předal ten starý parlament to novému parlamentu. Od posledního zasedání formálního Rady pro spravedlnost za řeckého předsednictví dosáhli ministři spravedlnosti částečného přístupu na toto téma a pořádali orientační rozpravu na, o mechanismu One Stop Shop. Evropský parlament a pozice Rady se zdá mají mnoho společného což se zdá být jaksi problémem pro Evropskou komisi a její text. Já se chci zeptat, jak se komise chce vrátit zpět do hry, jak se přesune od svého prvotního návrhu k tomu, aby umožnila tomuto balíčku, aby byl odhlasován a co možná nejrychleji. Můžete nám prosím také říci, do jaké míry Eh, diskuse EU-USA o dohodě o ochraně dat a výměnách osobních údajů pokračují, jakým způsobem ovlivní eh, tyto, tato jednání stav, eh, jak si jednání v komisi o tomto balíčku. Co se týká sledovacího programu NSA, 12. března Evropský parlament rovněž odhlasoval usnesení o tomto konkrétním programu a jeho dopadu na základní práva občanů EU a e, jeho dopadu na transatlantské e, možnosti spolupráce. Ve svém usnesení Evropský parlament vyzývá komisi, aby představila opatření, která okamžitě zastaví e, principy ochrany soukromí Safe Harbor, a vyřeší některé otázky nadnesené v často kladených dotazech americké vlády a zamezí dalším přesunům dat z EU do USA, které by neplnily legislativní požadavky EU. V tomto kontextu, jakým způsobem hodlá komise tato doporučení předložit? A nakonec v stejném usnesení Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby představila právní návrh, na nějaký e, evropský směrovací systém, e, který by se zabýval zpracováním seznamu, jmených seznamů na úrovni EU, což by byla jaksi substruktura internetu, ale nesahala by za hranice EU. Chci se zeptat, e, kdy a zda vůbec komise takovýto návrh předloží. Děkuji vám, dámy, za to, že jste dodrželi čas. Další sada otázek za SAD z výboru Libe, paní Birgit Sipl, máte 6 minut. Děkuji vám. Eh, paní Reichertz, hledáme komisařku na poměrně krátkou dobu. A proto se eh, omezím pouze na tři jaksi složitější témata. I já chci hovořit o otázce ochrany dat. Parlament velkou většinou napříč všemi skupinami vypracoval usnesení a momentálně je blokováno radou. Což je trošku obtížné, protože Eh, každodenně dochází k vývoji internetu, ale zatím nemáme vůbec žádná pravidla pro to, jak se s našimi daty na internetu zachází. A e, jsou to přitom data, která používá průmysl, vlády i tajné služby. Jak si dovedete, e, jak si představit odstranění této blokády nebo rozbití této blokády v radě? E, v souvislosti s tím je samozřejmě důležitá i rámcová dohoda o výměně dat z USA, e, tedy v oblasti trestního práva teď. E, pro nás bylo vždy jasné, že takováto dohoda, pakliže vůbec kdy vznikne, každopádně bude um, obsahovat e, zásadně a jednoznačné právní jistoty pro občany EU. Jakou možnost vidíte v této oblasti, tedy v tom smyslu, že tato dohoda jaksi um, vyhoví všem požadavkům parlamentu na to, aby tato kritéria splňovala. A samozřejmě poslední součást ochrany dat je e, princip safe harbor. Pro mnoho kolegů a kolegyň zde je toto vlastně paradoxní vyjádření, protože e, v tomto bezpečném přístavu ta data vůbec bezpečná nejsou. někteří kolegové by tuto dohodu rádi vypověděli. Komise e, provedla přeskum Eh, chci se zeptat, jestli jste měli možnost, eh, jaké, jaká možná zlepšení eh, by v této dohodě bylo možno provést, nebo zda vůbec existuje nějaká možnost safe harbor zkrátka seškrtat a vytvořit jiná pravidla na podobném principu. Velice důležitou věcí je otázka právního státu a otázka základních práv. Samozřejmě v implementaci a jaksi v uskutečnění je úkolem členských států, jak si zhmotnit hodnoty, které máme založeny v, za, v našich smlouvách i v chartě základních práv. Oni se musí starat o tom, že ta slova na papíře se stanou skutečností. E, komise má pro toto svůj Justice Scoreboard a e, soustředí se zejména na jaksi kontext evropského hospodářského semestru, Eh, což znamená, že oblast, eh, jaksi legis, eh, oblast spravedlnosti jaksi stranou. Zejména je tragické, že v oblasti trestně právní, procesní právo nebo um, otázky právního státu nesmí platit pouze jenom pro oběti, ale i pro podezřelé. I oni mají svá práva. Jaké možnosti vidíte v této oblasti, aby se mohl tedy vytvářet tlak na eh, členské státy, aby tyto, které jsou jaksi dobrovolně přinuceny k tomu, aby prosazovali tyto principy, aby se i v těchto státech dodržovali, dodržovala lidská práva, aby to nebyla jen slova na papíře, ale aby to fungovalo i v praxi. Co se týče otázky základních práv, Samozřejmě tím se dotýkáme otázky diskriminace a v mnoha oblastech je i toto téma, kterým se aktivně zabýváme. Eh, jde o práva přistěhovalců, migrantů, menšin, máme strategii pro Romy, ehm, ta už je vypracovaná, ale jde také o diskriminaci na základě původu, vyznání a mnoha, mnoha dalších věcí. Na evropské úrovni máme určité směrnice, kde si vyjmenováváme um, důvody diskriminace nebo jaksi záminky pro diskriminaci a, a, a zamezujeme jim, ale Eh, musíme se zaměřit na diskriminaci například také na trhu práce. V této oblasti nám chybí společný přístup, abychom tu diskriminaci ve všech podobách a ve všech formách odmítli. Máme dojem, že ten postup při vypracovávání takovéto společné antidiskriminační legislativy jaksi selhává, a to zejména v radě Eh, vy máte sice jenom čtyři měsíce, takže je to tak trošku taková kvadratura kruhu, kterou po vás chceme, ale eh, snad třeba máte nějaké alespoň prvotní představy o tom, jaké kroky by bylo možné podniknout, abychom trochu víc přece jenom zatlačili na radu, aby byla i v této oblasti aktivnější a aby jaksi eh, spolupracovala s námi. To jsou otázky z naší strany. Děkuji vám. Děkujeme, Ano, pouze čtyři měsíce budou, můžete samozřejmě odejít, pokud chcete. Nyní ovšem bychom byli rádi, kdybyste mezi námi zůstala. Nyní to budou koordinátory za Libeza EKR, nejprve pan Timothy Kirkhope, prosím. Vážená Pani Reicherec, vítám vás na našem slyšení. Jestli dovolíte, nejprve poznámky paní Holmajer před chviličkou, například ty společné vyšetřovací týmy. Já mám tu čest, že jsem zpravodajem na tomto návrhu parlamentu. Je mi líto, že zatím opravdu se nám nepovedlo dosáhnout takovou úroveň spolupráce, kterou bychom chtěli dosáhnout v rámci jednotlivých týmů v Evropě. Prosím, vaše poznámky. Zahraniční bojovníci vidíme nejprve především otázku Iráku, Syrie, dále skupina ISIS a tak dále, zůstající násilí v této oblasti. Myslíte si, eh, že bychom se to oblasti mohli mít nějaké další akce, nějaké možnosti, pokud jde o výměnu informací eh, i s, se zeměmi mimo Evropsk, eh, Evropskou unii a dále EA2TV, to znamená Evropský zatykač. Myslíte si, že reforma v této oblasti a opětovné otevření této oblasti, jakožto priorita v oblasti justice a vnitřní záležitosti je správné? A rád bych se zeptal, signál i na nějaké závazky vaší komise, pokud jde o um, reformu této oblasti, pokud jde o zatykač, o evropský zatykač 2. Já si myslím, že je to potřebné. Ovšem, zároveň teda musíme poslovat opatrně a dále. Například právo na vymazání nebo na zapomenutí pro člověka, který dělá jogu. Já vím, že paní Reicher se tomu věnuje. Já bych se zeptal na možné například následky negativní um, soudního dvora a jeho, jeho rozhodnutí, pokud jde o toto právo. Například bývalí politici, tam, kde se kritizovali i politiky, nebo například kriminálníci, kteří tvrdí, že by měli být vymazány záznamy o tomto, nebo různé například podvody důvody, které zvykají poskytování služeb a tak dále. Proto bych se rád zeptal na vaše poznámky v tomto ohledu, protože pokud jde o rozsudek Evropského soudního dvora, je to velice vágní, je to opravdu podle mě nesprávné, byl velice rád, kdybychom měli správnou legislativu, pokud jde o to, co je ve veřejném zájmu a co není ve veřejném zájmu. Děkuji za vaše připomínky. Děkujeme. Vážená paní komisařko, kandidátko na postkomisařky, nemusíte odpovídat na otázky, které se kají jogy. A dále za ALDE je to paní Cecilie Ostrom, rovněž na dvě minuty která je rovněž koordinátorkou. Děkuji, pane předsedo, a vítám vás mezi námi, vážená paní designovaná komisařko. Jsme rádi, že jste mezi námi. EU by nemohlo být unii bez komunity našich občanů, kteří sdílejí společné hodnoty a základní práva. To není něco samo o sobě, jde o určitou platformu platformu pro naši spolupráci, pro dobře fungující Evropskou unii. A proto bych se ráda zeptala, zda skutečně prokáže to odhodlání, které zde potřebujeme na prosazování základních práv. A pokud to bude potřeba, může vystoupit i proti členským státům, které neplní povinnosti vyplývající z smlouvy v oblasti základních práv a právního státu v rámci teda vašeho mandátu. A pokud jde například o nějakou možnost řízení na porušení mm, vůči členským státům, které by porušily tato práva, především pokud jde například o svobodu vyznání, svobodu tisku, nezávislost justice, práva LGBT, práva mm, romské menšiny, zda to mm, budete zvažovat. A zároveň další otázka. Dále je to revize um, té srovnávací tabulky pro justici, tak aby tam byla, byl rovněž právní stát, nezávislost justice zahrnuta. A možná taková osobnější otázka. Jaký by byl váš návrh na další monitorování na straně státu, pokud jde o základní eh, práva v rámci celé Evropské 28? Tolik z mé strany, děkujeme Cecílie. A nyní to bude za EFDD skupinu paní Laura Ferrara bude mít jednu minutu, koordinátorka za Libe. Děkuji za slovo, dobrý večer, paní Reicherec. Pokud je o úroveň civilizace každé země, to v podstatě je propojeno i s úrovní ochrany lidských práv této zemi. To všechno by mělo být propojeno s jednotlivci, jejich každodenním životem v rámci společnosti. A pokud je o ochranu soukromého, soukromí, Evropská unie má velikou odpovědnost a to je ochrana minimálních standardů v této oblasti a zajištění toho, že jsou respektovány tyto standardy ve všech státech. V mnoha členských státech ovšem bohužel v současné době není dostatečná podpora těchto, nebo poskytování těchto základních práv. Lidé žijí takové degradující situaci, dokonce jsme zde viděli případy mučení, a proto si myslím, že bychom měli zajistit to, že pokud eh, jsou lidé drženi ve věznicích, aby tam nedošlo k žádnému zastrašování, aby tito lidé skutečně měli možnost eh, řádného rehabilitačního programu. Tyto problémy totiž vidíme nejenom v našich věznicích, ale například i v psychiatrických zařízeních. Pokud jde o základní práva uvězněných. Ráda bych se zeptala, co si myslíte o zásadách stokholmského programu. Děkujeme. A dalším řečníkem za koordinátory LIBE je zástupce GUE NGL, paní Cornelia. Dnes prosím, máte slovo na jednu minutu. My bychom vás chtěli srdečně přivat, paní Reichert. Jsme rádi, že zde začínáte. Mám čtyři otázky. První, ochrana dat. Určité věci k tomu již zazněly. Jaký je harmonogram komise, jaký je váš harmonogram? A můžeme vycházet z toho, že také rada překoná zablokování nejenom z hlediska nařízení, ale také z hlediska směrnice. Druhý bod masové sledování eh, evropských občanů ze strany USA. Jak chcete přistupovat NSA? Jaká doporučení chcete prosadit? Jedná se o doporučení Evropského parlamentu. Jak je prosadíte? A pak, jak vidíte otázku tedy bezpečnosti a těchto práv. Dále, třetí bod. Základní práva jsou porušována. Vidíme to v Maďarsku. Máme zprávu také ohledně Maďarska, je to zpráva Tavareš, pak máme zprávu Michel eh, k základním právům. A já se ptám, co je vaším úmyslem? Jak chcete zajistit tato práva? A dále víte, že existuje úžasná strategie ve prospěch Romů, ale diskriminace Romů nebyla nikdy tak silná jako právě nyní. Eh, chcete se spokojit s tímto, anebo hodláte využít závaznější nástroje na to, abyste odstranila diskriminaci Romů? Cornelia. Děkujeme, Cornelie. A dále je to za, rovněž za Libe koordinátor, je to paní Judith Argentini, která představuje, zastupuje zelené a není se, čili pan Jan Albrecht vystoupí za ní. Děkuji, pane předsedo. Tři otázky za naši skupinu. Téměř 4 tisíce Romů bylo vyhnáno francouzskými úřady v průběhu dubna až června. Co uděláte pro to, aby teda došlo, k, aby nedocházelo k porušování především eh, základního práva na pohyb? A dále je to diskriminace vůči LGBT osobám a ženám, antisemitismus, to všechno zde vidíme, že je na mm, zestupu, dále jsou to oběti násilí z nenávisti. Evropská komise navrhuje legislativu antidiskriminační, která je zde již od roku 2008, navrhla tuto eh, legislativu, ovšem nevidím žádný pokoč, čili co uděláte pro to, aby členské státy přijali tuto směrnici, abyste na ně tlačila. Třetí otázka, to zde i zaznělo, otázka ochrany dat, čili tomu se nebudu věnovat, ovšem rád bych ještě řekl, že zde vidíme rozsudek a nejenom pokud jde o ten Google, o kterém si zmínil kolega, ale i pokud jde o uchovávání dat, směrnice v této oblasti již nefunguje. Máme zde ovšem směrnici ohledně soukromí a ta se zabývá rovněž i o uchováváním dat v oblasti telekomu. V některých členských státech platí legislativa, která je v rozporu s tímto rozsudkem a ustanovení této směrnice EU s ohledem na tento rozsudek, dokonce pokud vím, že jeden, jeden eh, stát plánuje takovou legislativu, rád bych se zeptal, zda plánujete zahájit řízení pro neplnění nebo porušení smlouvy v tomto hledu. Děkujeme, Jane. A tím jsme ukončili otázky ze strany koordinátoru za Liber. Rád bych poděkoval za to, že jste dodrželi čas velice opravdu účinně, co znamená, že jsme eh, vlastně získali trošku času a děkuji i za kvalitní otázky, to jsme opravdu pokryli všechny ty záležitosti, které se týkají základní práv, to jsme potřebovali pokryli za liberální. Poprosíme paní Reichert, aby se pokusila odpovědět na tyto otázky v následujících deseti minutách. Prosím, děkuji. Merci, monsieur le président. Une tâche... Děkuji, pane předsedo, je to titánský úkol. Na to bych potřeba možná čtyři roky. Ani ty by nestačily. Minimálně čtyři roky, ne čtyři měsíce. Děkuji mnohokrát za všechny tyto otázky. Pokusíme je strukturovat podle velkých kategorií. Takže vás prosím, abyste mě omluvili, pokud nebudu hovořit o podrobnostech, protože 10 minut uplyne velmi rychle. Doufám, že se budeme výdat velmi často, budeme hovořit o podrobnostech, dnes se nám to nepodaří, s výjimkou některých aspektů, které jsou zásadní. Začnu možná ochranou dat. Uvedla jsem to ve svém úvodu. Myslím si, že to je otázka, která nyní nejdůležitější je na stole. A vidíme i v aktualitě, jaké problémy tady jsou s USA, eh, s Googlem, s Microsoftem a tak dále. Pokusím se strukturovat svoji odpověď tak, abych eh, odpověděla na co největší počet otázek. Nejdříve velké díky. Vám patří za to, že jste tady mm, vlastně dali ten zásadní podnět pro tuto otázku. Samozřejmě je tady rozhodnutí rady z 6. června a vy jste se ptali, jaký je můj záměr, úmysl. Byla to paní Zipl, která se na to ptala. V každém případě při neformální radě minulý týden tady nastal velký pokrok. Někteří z vás eh, se toho účastnili. Je tady velká flexibilita hm, v tom veřejném prostoru. Já vím, že to byl velký problém, zvláště pro německé úřady, ale já doufám, že nyní částečně se odblokuje situace a doufám, že se nám podaří zahájit co nejdříve trialog, abych i já mohla z něho těžit. V každém případě do konce roku by tento trialog měl proběhnout. Před chvíli jsme hovořili o Google, ale je tady také aspekt Microsoft. Nechci hovořit o mm, jaksi hodnocení těchto společností, ale ve všech těchto případech máme co dočinění se společnostmi, které mají protikladné povinnosti. Víte, že režim v USA není stejný, eh, takže my dodržujeme určitá práva v Evropě a na druhé straně máme Američany, kteří se chtějí dostat údajům eh, v Evropě. Takže my už jsme mnohokrát řešili tuto otázku. Není překvapením, že komise mnohokrát opakovala, že osobní data by neměla být předávána anebo by neměla být přímo dostupná s výjimkou ustanovení mezinárodních dohod, které v současnosti existují, zvláště Umbrella Agreement. Ještě bych se chtěla vrátit k otázce legislativního rámce, tak jak byl navržen. My eh, v komisi v tomto návrhu z roku 2012 se posiluje následující aspekt. Společnosti, které operují v Evropě, by měly dodržovat evropskou legislativu v oblasti ochrany dat. A tady navazuji na to, co řekla paní Holmajer. Pokusíme se co nejrychleji přijmout tento balíček na ochranu dat. Ještě pár slov k otázce Google. já jsem četla celý víkend tisk. Myslím si, že to je opravdu e, zásadní problém. Nemohu se vyjádřit jednoznačně dnes. Je tady celá řada věcí, které se analyzují. Pro mě zásadní slovo je vyváženost mezi právem na informaci a právem jednotlivce na ochranu osobních dat. Připomínám, že zatím návrh komise je konzistentní s rozsudkem soudu. A tady navazuji na to, co říkal pan Albrecht. Co se týče Eh, rozdílu legislativy v USA a tohoto rozsudku soudu v Evropě, na to potřebujeme ještě určitou dobu. Musíme proskoumat situaci legislativy v USA ve světle tohoto rozsudku a víte, že lidé se, eh, specialisté se zabývají touto záležitostí. Pro mě je tady důležité slovo vyváženost, rovnováha. Co se týče Safe Harbor, O tom jsem také hovořila s panem Albrechtem. Eh, a já jsem si zaznamenala, že požadujete pozastavení a myslím si, že vaše sdělení je jednoznačné. Nicméně v listopadu roku 2013 komise připravila 13 doporučení a od té doby komise vede jednání, paní Bailey zde s námi v sále a jedná se s Američany. Takže toto jednání probíhá. A když jsem připravovala slyšení s touto dámou. Já jsem se ještě s, nimi, s těmi vyjednavači nesetkala, ale ona mě ujišťovala, že tady je významný pokrok v tomto jednání, zvláště z hlediska transparentnosti. Chci vám ještě něco připomenout. Je tady jasná linie komise v této otázce. My požadujeme na Američanech, aby uplatnili všech 13 doporučení. V tomto stádiu Myslím si, že Françoise Lebaj vám sama bude vysvětlovat tuto záležitost, nevím jestli tento týden nebo příští týden, a bude hovořit o stavu vyjednávání. Nechme ji vyjednávat s Američany a až vám předloží přesnou zprávu o pokroku v této oblasti, pak samozřejmě nám můžete vyjádřit vaše stanovisko, protože jsem pochopila, že je to pro vás velmi důležitý bod. A nyní potřeba bezpečnosti, národní bezpečnosti. Já jsem před chvílí řekla, že je to určitý princip. Výjimka eh, z tohoto principu a tady máme společnost pozadí. Výjimka v rámci Safe Harboru by měla být eh, skutečně mimořádná. Výjimka z tohoto principu. Umbrella Agreement. Budu to komentovat pouze několika slovy. Tady také je velký pokrok z hlediska vyjednávání mezi komisí a americkými úřady. A americké úřady se zavázaly, že po změní budou novelizovat svoji legislativu tak, aby umožnili, že evropští občané budou mít stejná práva jako američtí občané. Myslím si, že to jde správným směrem a že vyjednávání, které probíhá, jde dobrým směrem. Teď přejdeme na druhé téma. Snažím se strukturovat tuto záležitost, aby to bylo konzistentní. Volný oběh. Vy jste to opakovali a já to budu také často opakovat. Volný oběh je princip, o kterém se nedá vyjednávat. To je jedna ze čtyř základních svobod a my eh, žijeme eh, v právním státě a eh, to je opravdový pilíř, takže nepřipadá vůbec v úvahu toto spochybnit. Nicméně dochází k různým posunům v různých členských státech. My musíme také naslouchat našim občanům a z tohoto důvodu komise se vždy snažila aplikovat konkrétní přístup, tak aby se omezilo zneužívání. Uvedu příklad manuálu o těch eh, fiktivních svatbách. Všichni víme, že to existuje. LGTB, to je otázka, na který mi zvláště záleží a myslím si, že tady dochází k určitému počtu diskriminací. Připomněla bych, že komise je strážkyně smluv. Máme směrnici o principu nediskriminace a máme chartu, která je platná. Já se chci osobně zde zavázat, protože tato otázka je velmi důležitá. Chci se zavázat k tomu, aby tato legislativa byla skutečně uplatňována, jak princip nediskriminace, tak charta. A LGBT právě spadá do této kategorie nevýlučně, protože nebylo by správné tyto skupiny zcela izolovat. Je to mnohem širší přesah. Zavazuji se, že budu s vámi spolupracovat vy máte zásadní úlohu v této oblasti a pokusíme se zajistit eh, přijetí směrnice ohledně článku 19, ale jistě pro vás nebude novinkou, pane Albrechte, když vám řeknu, že to nebude jednoduché. V každém případě se spolehám na vaši podporu. Romové. I tady komise se snaží přijímat pozitivní rozhodnutí. Samozřejmě existují problémy v členských státech. Musíme naslouchat členským státům a občanům těchto otázkách. Ale zde opět svobodný oběh, volný oběh, to je princip, který musí být dodržen a i zde vyváženost je důležitá. Komise se rozhodla uplatňovat takový přístup, kde zdůrazňuje integraci Rómů, tak aby měli možnost eh, navštěvovat školu, aby zdravotnictví jim bylo dostupné. To jsou zásadní hodnoty, protože pokud Romové dokáží se integrovat tím, bude snažší vyřešit mnoho problémů, které s nimi souvisejí. A nyní Evropská prokuratura, budeme se nyní zabývat tedy trestními otázkami, to je také velmi důležité. Jak jste připomněli, Evropská prokuratura to je záležitost, kde bude kolegiální instance a budeme zde fungovat ve spolupráci s trestně činnými orgány v členských státech. Nebudeme nic řešit, budeme lépe využívat naše zdroje, tak abychom mohli lépe fungovat společně a abychom mohli využívat různých specifických eh, trestně právních ustanoveních v členských státech. Co jsem zapomněla? Ano, podmínky a příliš velký počet vězňů ve vězenských zařízení. To je otázka, která je velmi důležitá a myslím si, že je hodné připomenout, že současná situace je neslučitelná s prezumpcí neviny. To je zásadní princip pro právníky. I zde se budeme snažit co nejrychleji uplatnit tři rámcová rozhodnutí, která jsou převáděna do právních řádů členských států a kde se omezuje toto riziko. Pane předsedo, myslím si, že jsem vyčerpala dobu, která mi byla určena. Jsem ochotna odpovědět na další otázky nebo rozvést do detailů některé záležitosti, případně individuálně s vámi, ale Myslím si, že to bych přesáhla čas, který mi byl vyčleněn a určitě by mi pan předseda vynadal. Uh, Děkujeme, vážená paní kolegyně. A nyní jsou to koordinátoři za Jury a jejich dotazy. Nejprve pan Žvěvka, máte čtyři minuty. Bardzo děkuji, paní. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já skutečně opravdu vás velice oceňuji za to, že jste byla stručná. My se pokusíme rovněž o stručnost. Dvě otázky, které jsou důležité pro naši oblast, Jure, jestli dovolíte. Paní Cecilie Wilstrom když se o tom zmínila. Budování silné, dobře fungující Evropské unie musí samozřejmě být opřeno o uznávání společných hodnot. My bychom ještě rádi dodali, že je to i budování společné evropské právní kultury a u nás v našem výboru několik let již o tomto tématu hovoříme. Otázka. Jde o fungování rozsudku především v oblasti obchodního práva, občanskoprávních záležitostí, protože my jsme přijali takové ty dobré mm, my jsme teda se rozhodli, nebo teda jsme byli velice rádi, že evropské státy by měly e, samozřejmě přijímat a aplikovat tyto rozsudky. Evropská rada z června by chtěla posílit toto fungování těchto výroků a jejich implementaci a zároveň hovoří o důležitosti výměny informací dat nebo i lepších informací, které se týkají právních nástrojů, se kterými by mohli těžit podnikatele, podniky, evropští občané. A proto se chci zeptat, Jaké kroky plánujete v této oblasti posílení fungování tohoto nástroje nebo určitého spopularizování? Mm, to znamená přístupnost těchto informací ze strany podniků, podnikatelů i našich občanů. Samozřejmě, že taková právní kultura by se mohla rozvíjet tímto způsobem, tak aby tyto rozsudky mohly být implementovány. A zároveň se potřebujeme posílit určitou důvěru. Proto je důležité organizovat společná školení pro pracovníky v oblasti justice, nejenom pokud jde o soudce, ale i prokurátorů nebo i jiných zaměstnanců v této oblasti. Před dvěma lety Evropská komise přišla s takovým pilotním programem. Pokud jde o spolupráci v tomto ohledu nejsme úplně zatím spokojeni, proto bych se rád zeptal, zda byste se mohla podělit s vašimi názory ohledně pokračování těchto aktivit nebo posílení jejich fungování v oblasti justice. Třetí otázka. Ta je opravdu velice konkrétní a to je evropské právo prodeje já před, již před dvěma lety v srpnu 2012 jsme mm, začali hovořit o fungování takového právního systému, této společné evropské právní úpravy prodeje. Bohužel zatím ještě neustále práce pokračují v této oblasti. My v parlamentu již jsme sice dostatečně daleko, ovšem na radě zatím ta situace je mnohem horší. Naši zpravodajové, bohužel pan Lejnej i pan Berlinger, bohužel již nejsou členy komise. Samozřejmě, že než jmenujeme nové zpravodaje, náš výbor, rád bych se zeptal, zda je budete podporovat v těch aktivitách, kde já doufám, tyto aktivita činnosti budou úspěšné samozřejmě, a zda jste pro takové, takový volitelný nástroj v této oblasti společné právní úpravy prodeje. Děkuji. Thank you. Uh... Děkujeme. A nyní má slovo paní Regner na tři a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vítáme se námi paní Reichertz. Jelikož skutečně máme pouze omezený čas, já bych se zaměřila na ty otázky, které jsou pro nás nesmírně důležité. Zaměřím se na témata, která jsou pokračujícími tématy, probíhajícími tématy a já se teda těm budu věnovat především. Jedna záležitost, která je důležitá pro naše občany, pro jejich obavy v této oblasti a to je zjednodušování akceptace určitých veřejných dokumentů v rámci EU. Jakožto dezignovaná komisařka jistě víte, že Evropský parlament v rámci prvního čtení uvítal tento přístup komise, jejich návrh hledně zjednodušení akceptace těchto veřejných listin. Dokonce rozšířil tento přístup do určité míry. Komisařka Redingová se zaměřila na tuto problematiku. Proto se ptám, co si myslíte o eh, těch nákladech na certifikovaný překlad, na rozšíření tohoto obsahu, na obrácení břemene v tomto ohledu, jakým způsobem se budete věnovat této problematice a především pokud je o uznávání dokumentů ohledně občanskoprávního statutu, jaký je váš přístup v tomto ohledu. Druhá otázka. To je propojeno s tím, o čem se zmínil pán Žujevka, společná evropská právní úprava prodeje, to je jedna z priorit italského předsednictví. A otázka zní, co byste mohla udělat vy jakožto designovaná komisařka co byste mohla skutečně konkrétně udělat konkrétnějším způsobem u těchto témat. Třetí věc, vy už jste se o tom zmínila ve vašem úvodním vystoupení a to je nesolventnost post- procedury v této oblasti. My jsme v rámci prvního čtení trvali na dalších mm, informacích, harmonizačních opatřeních, preferenční práva pro zaměstnance v tomto ohledu. Podporujete tento přístup a odrazí se to nějak v těch očekávaných návrzích komise? A úplně na závěr, jestli dovolíte, taková opravdu jedna z nejdůležitějších oblastí, kterým se věnovala paní Redingová, je to zastoupení žen například v správních radách a dále je to genderové vyvážení společnosti kotovaných na burze. My jsme zde měli určité, viděli určité rozdíly mezi návrhy komise a tím, jak my, Evropský parlament, jsme to viděli a o čem jsme hlasovali. Ten základní rozdíl, pokud jde o stanovisko Evropského parlamentu a návrh Evropské komise, bylo vymazání výjimky pro společnosti, kde mm, například to procento eh, bylo, 10, bylo méně než 10%, pokud jde o tu genderovanou nerovnováhu. Čili já bych se ráda zeptala, jak se na to díváte vy, zda budete postupovat eh, směrem, který podpořil Evropský parlament a další aspekt, který je nesmírně důležitý, je otázka postihu sankcí. Evropský parlament má seznam takových sankcí, oku, například i vyloučení z, veřejný, z veřejného zadávacího procesu zakázek, čili jaký je váš přístup v tomto ohledu. A poslední věc, jakým způsobem se díváte na zintenzivnění jednání s radou, s těmi zeměmi, které byly neutrální v tomto ohledu, co uděláte konkrétně, nejenom proto, abyste posílila dobrý směr těchto nastartovaných záležitostí, ale zároveň abychom je nějak úspěšně dokončili, aby se nebyli pouze návrhy, ale i výsledky. Děkujeme, říká pan předseda, pan Karim za EKR 1,5 minuty. Vážená paní Reichert, vítám vám ve Evropském parlamentu. Ano, samozřejmě bude to pouze na krátké období, ovšem zásadní období. Evropská unie se nachází v takovém velice citlivém postavení. Lidé očekávají růst, my musíme promostit ten, tu propast mezi námi a občany. Jak se díváte na vztahy s národními parlamenty, především pokud jde o reakci vaší předchůdkyně na otázku subsidiarity, ve vztahu s Evropským veřejným prokurátorem. Vzal jsem samozřejmě potaz vaše poznámky z vašeho vystoupení a sdílíte názor výboru Jury z posledního období. A dále je to dialog s národními parlamenty, který by měl být zlepšen. Vyžadujeme v této oblasti studie, která by měla proskoumat metody pro posílení mechanismu subsidiarity a druhá záležitost, pokud jde o agentu růstu a téma, o kterém pohovořili již naši dva spolukoordinátoři, především pokud je o Evropskou společnou úpravu prodeje, právní úpravu prodeje. Prosím, abyste se trošku věnovali nejen teda té problematice různých názorů, nejen vedli zúčastněných stran, ale i národních vlád a i Evropského parlamentu, pokud je užitečnost takového návrhu, takového opatření. Stávající legislativa EU, práva spotřebitelů, malé nároky a tak dále, v, malých částkách a tak dále. To by mohlo být pozitivní dopad na schopnost spotřebitelů obchodníků v rámci přeshraničního Eh, prodeje. Myslíte si, že eh, návrhy Evropské, nebo zdroje Evropské komise by mohly být lépe využity pro zlepšení této situace, pokud jde o patenty? Všiml jsem si, že jste se nezmínila o této problematice, my máme opatření, která jsou zatím jenom v plenkách. Ovšem, jak byste v tom mohla pokračovat, aby teda došlo k určitému pokroku? A proč jste se o tom nezmínila? Prostě je to zásadní pro náš růst. Znamená to, že se spíše díváte směrem dovnitř než na venek. Prosím, děkuji. Eh, děkuji. Děkujeme. Pan Kavada za ALDE má slovo na 1,5 minuty. Prosím. Rovněž vás mezi námi vítám, paní Reichertová a paní Reichert a já si myslím, že skutečně, když se podíváme na váš profil, tak jste správným člověkem na správném místě. Dvě otázky. Jednak je to záležitost majetková, návrh eh, nařízení v této oblasti, pokud je o kompetence, o aplikovatelné práv v této oblasti a uznávání výkonu rozhodnutí, pokud jde o tuto problematiku, pokud jde o majetkové záležitosti, registrovaných partnerství. To bylo schváleno Evropským parlamentem a my nyní čekáme v této oblasti již dlouho na rozhodnutí rady. A dále my jsme rovněž náš výbor žádali, abyste bylo nařízení v této oblasti, pokud je o reciproční uznávání, například i adopci, protože jsme zde viděli v Evropě problémy, kdy například adoptivní rodiče, když se přestěhovali, najednou zjistili, že jim eh, vzali jejich dítě, protože prostě tam neměli status rodiče. A zda udělat vše proto, aby legislativa v této oblasti, pokud jde o uznávání v této oblasti majetkové záležitosti registrovaných partnerství, že to skutečně bude konečně přijato, schváleno a zda uděláte vše proto, abyste předložili návrh, pokud jde o reciproční uznávání v oblasti adopcí mezi členskými státy, tak, jak jsme to již požadovali ve Evropském parlamentu. A ještě si dovolíte na několik vteřin záležitost, které se již um, věnovali kolegové, to je trošku jiná oblast. Myslím si, že je zásadní, aby stát, který neaplikuje dostatečně chartu základních práv, aby byl sankcionován, aby skutečně jsme neodměňovali této, mm, této státy, jak jsme to viděli v minulosti. Je to velice důležité i v očích našich občanů. očekávají to našich, naši občané. Tak a teda doufám, že uděláte opravdu vše proto, aby teda skutečně například došlo, došlo například i e, v této oblasti k potrestání takových výjimků, které jsme v minulosti bohužel neviděli. Děkujeme. A nyní má slovo pan Kryso e, Konos za GUE. Máte 1,5 minuty. Okay. Není zde mezi námi a proto poprosíme paní Hautalu za zelené 1,5 minuty. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Reichertz, mám na vás dva dotazy. Jeden se týká arbitrací, což je otázka i pro širší veřejnou debatu vzhledem k tomu transatlantskému obchodnímu a investičnímu partnerství tím vším, eh, co se tam řeší o tom mechanismu eh, řešení sporu mezi investory a státem. My máme revidovanou eh, nařízení Brusel 1, které už je v účinnosti více než 1,5 roku, které formálně vylučuje arbitraci ze svého rozsahu, nicméně vytváří určitou nejistotu. Má otázka na vás je, souhlasíte s tím, že aby dostali primát justiční systémy státu v arbitrážích, je potřeba jasnější rámec pro arbitráže i v nařízení Brusel 1? Má druhá otázka se týká únosu dětí. Víme, že toto je tragédie, se kterou se musí potýkat mnohé rodiny i děti. E, momentálně nemají žádnou ochranu proti únosům, Mimo jiné také kvůli trvající debatě a sporům, eh, kdy rada jaksi odmítla jakékoliv závazky EU z u, u Hakské umluvy z roku 1980. Ehm, hodlala byste tento spor ukončit a umožnila byste tím pádem Evropské unii získat nějaké kompetence, když dojde k eh, únosu dítěte na mezinárodním poli. Děkuji vám, eh, Joa Beršero, za EFD minuta a půl. Seems to be, uh, not. Aha, zdá se, že paní kolegyně není přítomná, tím pádem to je všechno ze strany výboru Jury a teď poprosím paní Reichertz, aby reagovala. A ne, promiňte, No, ono to je asi tak, že eh, výbor pro práva žen by možná dostal slovo teď, ačkoliv eh, musíme čekat až do trpkého konce. Doufejme, že do budoucna schůze tohoto typu eh, nebudou končit stejně. Když dovolíte, začala bych otázkami koordinátorů. Začne tedy s otázkami EPP. Eh, e Je to paní Legrip. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní Reichardt, chtěla bych se soustředit na mzdové nerovnosti. Co si myslíte o analýze, kterou dělal parlament v prosinci 2013, kde se hodnotila právě směrnice ohledně stejného zacházení s muži a ženami, tedy v oblasti práce. E, tato směrnice mm, nedokázala snížit e, mzdové rozdíly mezi muži a e, ženami, tedy gender pay gap. Jaký je váš návrh? A jaká stanoviska hodláte obhajovat? té krátké době. Evropská komise v březnu vypracovala doporučení roku 2013. Ne, promiňte, opravuje se řečnice, bylo to tohoto roku. Myslíte si, že tato doporučení jsou postačující z hlediska výsledků a harmonogramu? Nebylo by vhodné zlepšit jasnou definici ohledně výrazu za stejnou práci, eh, stejnou hodnotu na evropské úrovni. Nebylo by vhodné tuto definici zlepšit a pokročit, vzhledem k tomu, že tady máme tedy eh, trh volného pohybu pracovníků. Takže byla bych ráda, kdybyste se soustředila na mzdové nerovnosti. A ještě bych to chtěla eh, doprovodit dalšími mm, otázkami, jak byste mohla lépe tedy využívat potenciálu ženského partnerství, které existuje. Děkuji. Děkuji paní Legrip. Skupina SAD, paní Arena. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, je to velmi komplikované pro vás, protože musíte vlastně odůvodňovat aktivity v minulosti a zároveň hovořit o pohybu do budoucna. Jedna otázka tady již zazněla ohledně žen ve správních radách takže to nebudu opakovat. Druhá otázka se týká mateřské dovolené. Víte, že komise hodla stáhnout návrh směrnice, jejímž smyslem bylo lépe chránit ženy, které jsou těhotné, které porodily, které kojí. Víte, že cílem Evropy je zvýšit zaměstnanost žen a nemyslím si, že pokud se zruší tato směrnice, tak se tento cíl zrealizuje. Právě naopak. Já si myslím, že nepotřebují větší ochranu, když se ocitají v těchto situacích. A zde v parlamentu jsme mm, zrealizovali důležitou práci ohledně této otázky. Ta otázka je jednoduchá. Chcete se zavázat k tomu, že budete pokračovat v této práci? A v rámci italského předsednictví bude možné navázat na tuto práci Eh, paní Moretti byla spravodajkou, je to Italka a Ino se zavazuje, že bude obhajovat toto stanovisko. Takže eh, vás prosíme, abychom mohli navázat na tuto práci, spíše než začínat znova od nuly. Děkuji. Ve jménu Alde má slovo kolegyně Mlinár. Thank you very much, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vítejte, paní Reichercová. Má otázka se týká zprávy Parvanova z ALDE, která byla přijata na konci minulého parlamentního období. V tomto kontextu eh, přijal Evropský parlament minulý únor zprávu z vlastní iniciativy, kde žádá komisi, aby předložila návrh legislativního aktu, který by vytvořil opatření na podporu činnosti členských států v oblasti pre- eh, prevence násilí páchaného na ženách. Komise odpověděla, cituji, že nepovažuje za vhodné eh, vypracovávat legislativní návrh na otázku prevence, což je velké zklamání pro nás, protože ta zpráva nechtěla nic moc nového. V tomto kontextu mám e, otázku přímo na vás. Souhlasíte s tímto prohlášením? To za prvé. A za druhé, co hodláte činit, abyste bojovala s násilím páchaným na ženách, na úrovni EU v oblasti legislativní. Děkuji. Děkuji vám. E, toto je otázka velice důležitá. Teď za ECR má slovo paní von Storch. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Reichertz, e, mezinárodní organizace jako OECD nebo OSN uznávají práci a hodnoty vytvářené ženami i mimo formální pracovní trh. Mimo pra- formální pracovní trh to znamená ženy, které se 7 dní v týdnu 24 hodin denně bez nároku na plat a dovolenou starají o děti, starají se o příští generaci eh, zaměstnanců, odborářů a tak dále. Podle platné politiky EU je pracovní výkon žen uznáván pouze tehdy, pakliže je nějakým způsobem formalizován. To znamená, eh, když eh, žena dostává plát, pak je produktivní a eh, jak si přispívá společnosti. Pokud například krmí a stará se o cizí děti, tak je produktivní pro společnost, ale když se stará pro, o, o své vlastní děti, tak prý nemá hodnotu žádnou. Jak to vnímáte vy? Eh, Děkuji vám. Eh, jménem GUE má slovo paní kolegyně Björk. Thank you. Děkuji vám. Témat, která jsou pro vás důležitá, je mnoho. Zdraví žen, sexuální reprodukce, práva, mateřská dovolená a tak dále. My jsme pevně přesvědčeni, že i hospodářsko-sociální rozměr se musí řešit do větší míry. Chudoba v EU se často píše ženy. Velmi často jsou to eh, migrantky nebo samoživitelky a jejich situace je často ještě zhoršována politikou trojky roky. Proto máme strategii pro rovnost žen, chceme podporovat hospodářskou nezávislost žen, takže cíl máme, ale akce jaksi chybí. Jak jste řekla ve svém úvodu, Evropská komise je kolegiální útvar. Chci se zeptat, zda jste připraveni spustit nějaké aktivity na přeskoumání činnosti trojky. Samozřejmě to nedokončíte, ale mohli byste to alespoň spustit a někdo by si to pak musel na svá bedra vzít. A chci se zeptat, co uděláte pro to, abyste zajistili rovné hospodářské příležitosti a nezávislost pro ženy a zlepšili péči o děti a péči o e, lidi v důchodovém věku. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jménem zelených má slovo pan Sebastian. Reichters. Paní Reichters, v příštích týdnech španělská vláda přijme novou legislativu o potratech, která významným způsobem zasáhne práva žen. Situace bude stejná jako před 20 nebo 30 lety. Jak byste vy, jako komisařka, která je za to zodpovědná, tuto situaci okomentovala? Jaká aktivita z vaší strany je jaksi přípravách. Jak na to budete reagovat? Děkuji vám. Eh, děkuji vám mnohokrát. Děkuji všem, že jste dodrželi čas. Paní Juto je poslední. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítejte, paní Reichertz. Itálie má velmi nízkou úroveň Participace žen na trhu práce je to zhruba o 12% méně než evropský průměr. Eh, ženy v letech patna, eh, ve věku 15 až 59 eh, let jsou zejména v kritické fázi, pokud jsou matkami. A situace nových matek v Itálii se dokonce zhoršuje. Zhoršuje se od začátku hospodářské krize je jasné, že musíme zajistit, že pakliže ženy chtějí dělat nějakou práci externě, musí mít přístup k nějakým eh, školkám, jeslím, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru. Takže bych se ráda vás zeptala, co hodláte udělat proto, abyste eh, jak si protlačila vyšší míru dostupnosti veřejných zařízení o péče o děti. Zatím je na jihu Itálie disponibilita míst v těchto zařízeních pouze 9%. Jak podpoříte místní úřady a samozprávy k tomu, aby zaváděly řádné služby o péči o novorozeňata a kojence? Chtěla bych vědět, jaká opatření Evropská komise hodlá zavést proto, aby zpřístupnila takováto zařízení i pro znevýhodněné skupiny populace. Děkuji vám. Eh, děkuji vám mnohokrát za eh, dodržení času a teď dostane slovo paní Reichertz, aby odpověděla na otázky z těch dvou výborů. Prosím. Euh, děkuji mnohokrát za všechny tyto otázky, které byly velmi konkrétní. A to zvláště v těch oblastech, které zajímají naše občany, muže i ženy. Myslím si, že tady zazněly opravdu zásadně důležité otázky. Začneme obchodním právem a insolventností, protože tady je docela dobrá zpráva. Eh, víte, že došlo k určitému zblížení názoru na úrovni rady z hlediska koordinování postupů, co se týče insolventnosti. Eh, většina pozměňovacích návrhů, které předložili eh, členové parlamentu, byly přijaty. Navázali jsme již kontakt eh, se členy rady, tak abychom mohli směřovat ještě více vaším směrem. Takže co se týče harmonogramu do konce roku, myslím si, že ty, ta jednání by mohla být uzavřena, takže zaznamenáme velký úspěch v této otázce. A teď veřejné dokumenty, to je další velká otázka, která je důležitá pro občany. Uh, je to, jedná se hlavně o zrušení wet tape. Nevím, jak se to řekne francouzsky, ale to snad nevadí. Komise navrhla text, aby se zjednodušily formality, které se týkají přeshraničního akceptování veřejných dokumentů a zvláště co se týče dodatečné legalizace veřejných listin. Já jsem zaznamenala vaši eh, snahu rozšířit pole působnosti, ale víte, že v těchto otázkách často ten, kdo chce více, získá méně. Myslím si, že zde bychom mohli získat, získat relativně rychle většinu členů rady, takže bychom měli začít tím, co tady je na stole. Nicméně, co se týče občanských a různých eh, civilních veřejných listin, tady se zabýváme, analyzujeme možná řešení a doufám, že se podaří rychle předložit návrhy, protože to je odvětví, které velmi zajímá Evropskou unii v současnosti. Italské předsednictví, s kterým máme stále kontakty, si také přeje pokročit v této oblasti. Jsem si jistá, že při druhém čtení dospějeme k dohodě, která nám umožní udělat velký krok tak, abychom naplnili očekávání našich občanů. Záležitost žen a jejich jejich pozice ve správní radě. To je otázka, která e, je také důležitá, zajímá radu i parlament. Paní Redingová udělala velkou práci v této záležitosti. A vy všichni jste byli svědky toho, že musela vedlat, vést určitý počet bitev. A i zde italské předsednictví je ochotno pokročit v této otázce. Stanovilo se jednoznačný cíl dospět k dohodě. Co se mě týče, v rámci toho krátkého mandátu udělám vše, co bude nutné, aby byl zajištěn pokrok u řešení této otázky. A nyní výjimka pro podniky anebo nedostatečné zastoupení eh, konkrétního pohlaví méně než 10 Zde padl návrh komise ohledně flexibility. Já myslím, že budeme moci eh, přijmout pozměňovací návrh parlamentu, který ruší tuto výjimku. A co se týče sankce, já podporuji pozměňovací návrh ohledně sankcí. Ale v tomto stádiu přehánět snahy aplikovat sankce my myslím, připadá nevodné. Vrátíme se k tomu později, budeme to řešit v pozdějším stádiu. A nyní Brusel 1, nařízení Brusel 1, nevím přesně, kdo položil tuto otázku. A vy, promiňte. Takže Brusel 1, tady se jedná o zásadní etapu zrušení exekvaturu, to znamená vykonatelnosti soudního rozhodnutí. Komise tam zahrnula mezinárodní aspekty. Bohužel nezískali jsme většinu eh, na radě. Vrátíme se k tomu, protože v Bruselu 1 máme přeskumnou eh, položku a naše útvary už na tom pracují. Takže děkuji vám mnohokrát za studii, kterou jste provedli v této souvislosti, protože to je jedno z mnoha hlavních témat. Padla zde celá řada otázek ohledně eh, evropského společného práva, kde jsou stanoviska velmi eh, různá. Musíme si uvědomit, že občanskoprávní ustanovení jsou velmi různá v našich členských státech. Jedná se tedy o otázku prodeje. Vy jste se snažili omezit eh, pole působnosti online prodejů. A možná, že tento směr nám umožní zajistit, aby i nové členské státy přistoupily na tuto možnost. Technická analýza tohoto textu nyní probíhá. I zde jsme v kontaktu a sledujeme, co se děje pak zde zaznívá pravidelně další kritika, která tvrdí, že e, tato úprava by mohla snížit práva spotřebitelů. Opakuje, že mluvíme o nepovinném systému. Spotřebitel e, má vždy možnost si zvolit místo, kde bude realizovat svoje nákopy. Právní stát, to je další téma, které tady zaznělo. Hovořili jsme o základních právech, to je skutečný, skutečné pojivo eh, z tohoto hlediska v Evropské unii. A jak jste správně podotkli, existují zde některé problémy v některých členských státech z hlediska právního státu a proto komise měla iniciativu eh, předložit sdělení ohledně tohoto státního právu. Článek 7, jak řekl pan Barozo, je skutečně nukleární bombou. A myslím si, že této souvislosti je nutné mít vstřícný dialog eh, s evropskými státy. Komise se snaží zajistit transparentnost, zacházet stejně s členskými státy a v tomto duchu předložila toto sdělení, které popisuje postup, který se bude aplikovat a který se již aplikoval, pokud se budou takovéto situace opakovat vzájemné uznávání soudních rozhodnutí ovčanskoprávních věcech. O tom jsme hovořili mnohokrát. Je to otázka toho, jak v rámci Evropské unie zajistit lepší znalost práva. A to pokrývá různé aspekty. Jaká je představa komise? A to je věc, eh, v které bych mohla pokračovat. Komise chce i nadále zvažovat, jak posílit práva, procesní práva obou stran, jak zajistit harmonizované minimum těchto procesních práv. Někdo tady o tom hovořil. Víte, že máme Evropskou soudní síť, máme eh, portál e-justice, eh, právě to umožňuje eh, realizovat tyto výměny. Vy jste položil tuto otázku. To všechno jsou nástroje, které umožňují zajistit lepší výměnu informací. A samozřejmě máme také další aktivity, které zajišťují také lepší vyškolení a informovanost praktiků v této oblasti. O scoreboard, o tom se také hovořilo, i to je opatření ve prospěch transparentnosti a mapování převádění evropských ustanovení do národních práv. Pan Kavada hovořil o manželských majitkových poměrech. Já se domnívám, že v současné situaci je důležité se zabývat touto otázkou. Ale je také důležité eh, zachovat propojení těchto dvou záležitostí. Neměli bychom separovat majetkové právo od manželského práva, měli bychom postupovat paralelně při řešení těchto dvou aspektů. Myslím si, že je důležité zachovat toto spojení. Došlo k relevantnímu pokroku na úrovni rady v rámci toho, čemu říkáme přesednické trio. Zní to poněkud zvláštně ve francouzštině. Ta odborná práce pokračuje a italské předsednictví je velmi ambiciozní a dalo nám záruky, že odstraní poslední překážky. Ale opakuji, že tady musíme mít jednomyslnost u této otázky. Takže zde musí proběhnout určité odborné práce a je zde pokrok. Adopce dětí. To je další téma, které tady zaznělo. Adopce zatím není předmětem regulace. Víte, že zde existuje zatím Hákská umluva a jde o to, aby se vzájemně uznávaly postupy adopce. Myslím si, že to byl pan Kavada, který položil tuto otázku. Jak tedy zajistit, aby dítě, které je adoptováno v jednom státě, aby bylo takto vnímáno a tato adopce by byla uznávána i v jiném státě. My jsme realizovali studii, zní to trošku byrokraticky na toto téma, a smyslem bylo vytvořit jakousi iniciativu, která by umožnila uznávat eh, matriky a další tyto civilní občanskoprávní úkony. To je oblast, kde jsem žádala útvary, aby urychlili svoji práci, protože zde jsou určité aspekty, které můžeme řešit eh, na úrovni vzájemného uznávání v Evropské eh, unii. Promiňte. A nyní odměňování žen. Eh, to jsou otázky za výbor pro ženy. Ano, existují stále rozdíly mezi platy. Jako žena nebudu říkat opak. Zatím v tomto stádiu velmi důležité se zaměřit na transparentnost. Já velmi sázím na přehledy těchto eh, rozdílů. A komise už eh, artikulovala určitá doporučení, státy se zavázaly, že budou aplikovat a že do roku 2015 nám poskytnou výsledky. A nyní násilí páchané na ženách. Násilí páchané na ženách je také oblastí, kde komise funguje jako strážkyně smluv. Nehovořili jsme příliš často o postupech při porušení smlouvy, ale myslím si, že to je důležitý princip. A nyní otázka, zda bychom měli navrhnout, či nikoli v směrnici boje proti násilí, to je otázka, která zajímá paní Garcia Perez. Tady jsme vytvořili celý rámec kontrol. Ale co se týče přijetí směrnice v trestních věcech, tady myslím, že musíme ještě společně přemýšlet nad právním základem. To je ten zásadní problém, na který narážíme. V současnosti eh, se nám jeví poněkud obtížné jít tímto směrem, ale spolehám se na vaši inventivitu, paní předsedkyně, a e, spolehám se na to, že se budete snažit najít řešení. Mateřská dovolená. To je také téma, o kterém jste hovořili intenzivně. Pan Juncker se také vyjádřil. Myslím si, že vám nezdělím něco, co už nezaznělo. Směrnice byla na stole již po dobu určitého počtu let a nyní nastal e, mechanismus, kterému se říká refit a tři roky vlastně se nic nedělo v této otázce. Takže dobrá zpráva je ta, že italské předsednictví opět velmi ambiciozní rozhodlo, že se bude zabývat touto záležitostí. A jako žena samozřejmě mohu pouze přivítat tuto iniciativu. A myslím si, že mohu říci, že tento návrh směrnice, pokud se rada pohne a vypadá to tak, tak samozřejmě, že tato směrnice pak bude absolvovat normální postup a mm, my budeme podporovat naše italské přátele a členské státy v této oblasti. Tak, pane předsedo, myslím, že jsem probrala vše, sice rychle, ale doufám, že jsem zodpověděla alespoň na většinu otázek, které jste položili. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji, paní Reichertz. Já bych vás chtěl požádat, já jsem vás chtěl požádat, jestli byste ve svém závěrečném prohlášení mohla zodpovědět otázky výboru Libe o základních právech, ale vy už jste na ně zodpověděla, takže eh, vám poděkujeme jménem výboru Libe Juria Fem eh, za velmi vyčerpávající odpovědi na všechny otázky ze všech tří výborů máte sice jenom dočasnou funkci, nicméně zdá se, že přebíráte odpovědnost za naprosto plnou škálu témat. Vaše odpovědi byly vyčerpávající, nevím, jestli chcete učinit závěrečné prohlášení. Vypadá to, že ne, takže já vám pouze poděkuji. Eh, poděkuji koordinátorům ze všech výborů a poděkuji všem poslancům a poslankyním, kteří zde setrvali. Toto je naprosto výjimečný proces který se nebude opakovat eh, v řádných slyšeních pro komisaře. Toto je skutečně výjimečné, výjimečné zasedání v tomto smyslu a děkuji proto všem poslancům, kteří se trvali, ačkoliv se nemohli na nic zeptat. A teď poprosím, aby zůstali pouze koordinátoři, kteří budou eh, paní Reichert hodnotit jako kandidátku. Eh, děkuji všem ostatním poslancům za přítomnost a děkuji i paní Reichert. Díky ještě jednou.